první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za obecnou podporu těmto navrhovaným eh, převodům prostředků. Zaznělo tady několik otázek z jeho strany, já se na ně pokusím odpovědět. První otázka se týká převodu DEC 9, kde komise navrhuje přesunout 20 milionů euro z vyčlenění na platy na posílení informačních a telekomunikačních systémů. Pan zpravodaj se ptá, proč to nebylo zahrnuto do původního návrhu rozpočtu, tak já myslím, že vysvětlení v zásadě je takové, že toto jsou potřeby, které se objevily v souvislosti s nově přijatou digitální strategií komisí, která byla přijata až na konci minulého roku. Takže většina těchto potřeb zatím formálně nebyla v rámci komise identifikována ve chvíli, kdy ten rozpočet byl přijat na jaře loňského roku. To ovšem není 100% toho vysvětlení, toho, co zatím je. Jak se jistě dovedete představit, tak některé ty potřeby už známe byly. To se týká zejména požadavků na nový účetní systém Suma systém, který nahradí stávající systém ARBAC. A tady v skutku, tak jak říká pan zpravodaj, chceme využít tuto příležitost a využít určitý prostor, který máme v rámci tohoto rozpočtového okruhu na to, abychom přesunuli ty prostředky jinak nám to nezapadne do toho roku 2020. Každopádně je to prioritní projekt pro komisi, takže jsem velmi rád, že jsme tam našli prostor, jak eh, tyto náklady ošetřit. Další otázka pana zpravodaje se týká e DEC 11, což je mm, posílení těch dalších krizových opatření. To je tedy kapitola 1903 Možná, abych to trošku vyjasnil. Většina těchto převodů se týká převodu prostředků na závazky, ale tohle konkrétně, na co se ptal pan zpravodaj, to jsou částky na platby. Takže tento konkrétní komponent té platby není určen na nějaké konkrétní financování projektů, ale je to výsledek obecného posouzení komise pokud jde o platby v nadcházejících letech. Takže celkově v rámci té společné zahraniční a bezpečnostní politiky se tam předpokládá nějakých 16 milionů, proto jsme požádali o posílení v tomto bodě. Děkuji. Děkuji. Má někdo otázky eh, z fóra? Pan van Děkuji, pane předsedo nám eh, se líbí téměř všechny ty návrhy, ale chtěli bychom odložit hlasování k deku 15. A kdyby to nebylo možné odložit, tak dovolte mi vysvětlit, proč tady máme problém. My jako zelená frakce tady budeme hlasovat proti. Eh, před pár týdny byly v Řecku volby a nový řecký premiér přišel s velmi takovými tvrdými poznámkami na adresu uprchlíků a mm, hovořilo se tam o budování uzavřených detenčních zařízení pro žadatele o azyl. To jsou věci, které nás velice znepokojují, že na to by měly být vynaloženy evropské prostředky, um, že peníze, které my tady odhlasujeme, se použijí na budování takových center, takže proto se k tomu stavíme velmi skepticky a nelíbí se nám to. Myslím, že k tomu potřebujeme více informací. Já vím, že výbor Libe to bude dnes nebo zítra projednávat na jejich výboru. Oni jsou odborníci na takové téma, takže já myslím, že bychom měli počkat a poslechnout si, co k tomu mají říci oni. Nicméně, pokud by to nebylo z technického pohledu možné, tak musím říci, že naše frakce bude hlasovat proti tomu. A měli bychom tam Eh, udělat jednotný návrh, protože chceme hlasovat pro ty ostatní. Já vám děkuji, ale bohužel nemáme možnost to nějak odložit z důvodu časového rozvrhu. Takže pokud pan Howard souhlasí, budeme hlasovat o 6 až 14 unblock a odděleně hlasovat o 15. Je to v pořádku? Ano je. Ano je. Dobře, začneme tady hlasování. Nejprve uděláme zkoušku. Jsou všichni připraveni? Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ale máme tady rozdíl v těch hlasech, co jsme dostali a které jsme měli mít. Někdo se schovává. OK. Dobře. Takže končím hlasování. Je tam problém? Ano, tady to nefunguje. Tady. Zařízení nefunguje? Ne. Those who have swapped machines, please vote. Ti, kdo mají zařízení k dispozici. Hlasujte, prosím. Nefunguje to? Tak v takovém případě navrhuji, abych. Takže rozdělíme hlasování na ty, kdo mohou hlasovat elektronicky a ti, kdo to nemohou, tak budou zvedat ruce. Dobře? Takže hlasujeme o dek 6 až 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. We have 36 votes. Máme 36 hlasů, z toho 28 pro, 3 se zdrželi a 5 proti. takže převod DEC 6 až 14 byl schválen. Nyní budeme hlasovat znovu, a to sice DEC 15. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A deck 15 je rovněž přijat. 25 pro z 36 hlasů. Tím uzavírám bod 12 pořadu jednání. Pojďme dále. Máme tady bod 13. Tady bych chtěl předat slovo panu Fernandesovi, který nám představí ty převody a úpravy těchto plánů. Pane Fernandese. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tyto převody, tyto rozpočtové změny jsou neutrální z rozpočtového hlediska, proto to nejsou žádné nové peníze, jsou to převody prostředků podle finančního nařízení. Převod e, číslo 3, soudní dvůr, to je převoz okruhu 1400 adres staff, jiní zaměstnanci, já to tady uvádím také anglicky, protože e, v jiných jazycích to asi bude mít jiný překlad, je to 150 tisíc eur za účely financování zaměstnání, šesti smluvních zaměstnanců, kteří byli nasmlouváni i na druhý, druhou polovinu tohoto roku, tedy roku 2019. Pak tam máme 11 transferů, tedy převodu prostředků účetního dvora, je to 03 až 19. Tam jde o, o poskytnou peníze na platy a na důchody. 88 tisíc eur. E, toto posílení e, tohoto e, bodu tisíc, položky tisíc rozpočtů se týká odchodu Velké Británie. Pak je tam opět účetní tvůr. VAB 04019, tam jde o posílení rozpočtové politiky 1200, jedná se o 200 tisíc eur za účelem financování na smlouvání ke kterému došlo od počátku roku. Pak zde máme eh, rozpočtová položka 1400 06, 50 tisíc eur opět pro eh, zaplacení smluvních zaměstnanců, které se věnují eh, úkolům v oblasti auditu. Další převod eh, VAB 0519, opět účetní dvůr, tam je nutné dát další prostředky na služby v oblasti překladu. Je to tisíc eur, 100 tisíc eur, promiňte, týká se o e, nové publikace účetního dvora za účelem zvýšit viditelnost této instituce. Další převod účetního dvora VAB 0619, tam jde o posílení rozpočtové položky 1652 za účelem Eh, posílení prostředků pro restaurace a kantýny. Tam jde zejména o odstraňování plastových nádob. Je to 300 tisíc eur na tento převod. Jde tedy skutečně o odstranění těch plastových nádob a o nahrazení těchto plastových nádob eh, nádobami a lahvemi, které mohou být eh, několikrát používatelné. Dále, převod VAB 07C19 je to položka 2022 údržba a učištění, úklid 70 tisíc eur. Opět se tady jedná o nasmluvané služby v oblasti údržby Eh, zejména se týká o údržbu elektrických instalací. Další převod opět účetní dvůr VAB 08 a 19. To, tady jde o rozpočtovou položku 2380 eh, pomlčka 04. Jedná se o 10 tisíc eur, týká se to změn, které nasanou na podzim tohoto roku. Eh, lidé se budou stěhovat eh, ze svých kanceláří v důsledku eh, prací na těchto prostorách. Tady opět tedy třeba mm, udělat tento převod, protože ti lidé budou mít kanceláře v jiných budovách účetního dvora. Pak je zde další převod, opět účetní dvůr VAB 09 a 19, tam jde o posílení pod položky 2380 pomlčka 02. Jsou to peníze na uniformy a pracovní oděvy. 2000 eur vyplývá to z toho, že byly zaměstnáni noví pracovníci pro, v oblasti bezpečnostní služby. Dále opět účetní dvůr VAB 10C19, což je převod 1000 eur do položky 1220 a další převod opět účetní dvůr VAB 11 a 19, je to položka 2720, ta se týká dokumentace eh, knihovny, je to pouze 25 tisíc eur za účelem pokrytí dodatečných nákladů pro archivní služby a také na elektronické zdroje. Další převod účetní dvůr VAB 1219 pro posílení položky 2007 38 tisíc eur za účelem posílit kapacitu lékařského střediska. Pak zde máme další eh, Eh, jinou položku účetního dvoru, to je ten establishment plán. To je, vyplývá z článku 53 finančního nařízení a tady jde o přetvoření jednoho, eh, jedné funkce, či pracovního místa AST 8 do stáleho pracovního místa AST. Respektive jednoho přechodného místa ASTT 8 a jednoho stáleho místa AST 6 do dvou stálých pracovních míst ADS to se týká toho, že dva zaměstnanci ASD odcházejí. A dále opět účetní dvůr, výbor, respektive je zde převod 150 tisíc do pohložky 214, to se týká renovování sálů v budovách eh, výboru regionu a dále výbor regionu establishment plán. Tady hodlají použít článek 53, týká se to pracovních míst, článek 53 finančního nařízení a jde o to přetvořit jeden přecho, jedno pracovní místo AD 6 do stáleho pracovního místa ac 6 a jedno stálé pracovní místo AST7 bude přetvořeno do stáleho pracovního místa AD7. A stále pak je zde ještě jedno stále pracovní místo AST5, které bude přetvořeno do pracovního A, stáleho pracovního místa AD5. Toto tedy již bylo naplánováno takto výborem regionu. A na závěr Máme zde ještě další dva převody. Je to eh, Úřad na ochranu údajů, který hodlá, navrhuje převod 550 tisíc eur. Týká se to e, zaměstnání za, no, nových zaměstnanců, což je nutné, protože to vyplývá z lidského úkolu, které plní. Dále Establishment plán, establishment plán číslo 2, to je ombudsman, opět chtějí použít článek 53 finančního nařízení pro to, aby změnili jedno stále pracovní místo AST4 do přechodného pracovního místa AST4. Cílem je snížit eh, vlastně to zařazení toho pracovního místa a také snížit počet zaměstnanců. To je tedy politika, která je provozovaná za účelem snížení výdajů. Tady jsou eh, přítomní zástupci eh, všech těchto institucí. Já navrhuji, abychom podpořili veškeré tyto navrhované převody, ale pokud byste měli nějakou, nějaké pochyby, potřebovali nějaké technické do vysvětlení. Máme tady zástupce všech investicí, soudního dvora, účetního dvora i všech dalších, kteří jsou ochotni vám cokoliv ještě dovysvětlit. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Uh, Děkuji, děkuji, pane Fernandesi. Jsou k tomu nějaké komentáře, otázky, paní Radabal? Ano, děkuji, pane předsedo. My budeme hlasovat pro veškeré tyto převody, ale měla bych otázku, chtěla bych informaci o převodu týkající se účetního dvora v rámci zdravotní služby. Asi to chápu tak, že by se měla navýšit kapacita této lékařské služby, a že by se měla věnovat větší pozornost zdravotnické služby, ale já bych chtěla vědět, jak si, jaké to má pozadí. Možná, že je to nějaká citlivá informace, kterou nelze zveřejnit, ale přece jenom se mi to zdá něco, co by um, prostě nás zajímalo. No, na každý pád budeme hlasovat pro, ale zajímala by mne. Prostě tato informace nevím, zda je možné prostě ji prezentovat takto veřejně nebo jinak. Děkuji vám. Děkuji. Nějaké další připomínky? Ne, takže teď předám slovo paní Fuentes v souvislosti s tím, na co se ptala paní Gadia Zabal. Děkuji, děkuji. Lékařské středisko účetního dvora má, bude provádět renovaci zařízení, neboť momentálně máme jenom takové dva malé sály k dispozici ale v poslední době jsme najímali relativně velké množství zaměstnanců, protože měli, jsme měli velké množství nezaplněných e, míst, takže jsme tedy do, do rekrutovali pracovníky. E, naši pracovníci také provádějí například návštěvy během Vánoc, kontrolují řidiče, a je to skutečně velké množství práce, které se stále navyšuje, což e, není to ani z toho důvodu, že by byli lidi více nemocní než dříve, ale spíš jde o to, že se nám navyšuje počet personál, máme mnoho stážistů, máme mnoho smluvních zaměstnanců, kteří přichází a odcházejí, takže ten pohyb je tam relativně velký. Děkuji mnohokrát. Pokud nejsou další otázky nebo komentáře, tak jak navrhoval pan Fernandez, vidím, že žádné námitky tady nejsou, takže převody o žádost o převod prostředků považuji za odsouhlasenou. Dobře, děkuji vám. A teď bod 15, říká pan předseda, politika v oblasti nemovitostí. Bohužel koordinátoři se ještě musí dohodnout, který poslanec převezme odpovědnost za oblast nemovitostí, záležitosti v oblasti nemovitostí. Takže prosím, abyste pochopili, že tedy tu prezentaci přednesu já, ESVČ. ESVČ navrhuje, abychom pro, podepsali smlouvu na pronájem nové budovy, nové centrály v Yangonu v Myanmaru, kterou budeme, budou mít společně s dalšími organizacemi. Eh, úvodní informace o tomto projektu už se objevily v každoročním pracovním dokumentu ESVČ, který dorazil během období volební pauzy. Stávající budova je v dobrém stavu, ale ta budova má poměrně velké bezpečnostní problémy, zejména není dostatečně certifikována na odolnost proti zemětřesení a velmi blízko se navíc staví nové budovy. Ty nové budovy, ta nová budova splňuje přísné antiseismické standardy, je mnohem více efektivní a bude také mnohem lepší, lépe viditelná a lépe prezentovatelná. Ty náklady budou, a teď to zaokrouhlím dovolíte skoro 12 milionů euro, za těch 10 let a to eh, zahrnuje i náklady na údržbu a provoz. Zároveň ale eh, to bude tady sdílené s tou jinou agenturou, takže celkově, respektive mělo by to být sdíleno s ECHO, s agenturou ECHO a španělskou a polskou ambasádou. Ale Zároveň včera jsme obdrželi informace, že Polsko se nakonec nezapojí, takže celkově ty úspory budou o něco nižší a když to zaokrouhlím ty úspory, tedy v důsledku stílení budou asi 400 tisíc euro. E, čisté náklady na pokud bychom zůstali v SVČ, zůstalo ve stávající budově, bylo by to asi 9,5 milionů euro. Omluvte mě, říká vám předseda, to poslední eh, neplatí. Takže eh, sice by bylo možná efektivnější zakoupit novou nemovitost, ale bohužel z právního hlediska není možné, aby cizí subjekt koupil nemovitost eh, v Myanmaru, pokud by nebyl nějak spojen s místním podnikem. Zároveň ale e, jasně jsme řekli, že ESVČ musí náležitým způsobem informovat parlament o celé situaci. Možná bych teď požádal ESVČ, aby nás informovali o té situaci. Slovo má paní Vaskes. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já plně souhlasím s tím souhrným přehledem, který jste tady přednesl. Chtěla bych jenom eh, výbor upozornit na hlavní motivační faktory, na tu hlavní důvody, které nás vedou k tomuto kroku. Je potřeba tam výrazně vylepšit otázky bezpečnosti a zabezpečení. Chtěla bych říci, my, když jsme naše delegace na začátku začali řešit možnost přestěhování, tak Eh, ty finanční aspekty byly také eh, velmi důležité. Ten eh, trh tehdy tam byl na poklesu. My jsme tedy čekali někde to ve výši 30-40%, ale mezi tím se stalo následující. Ten stávající pronájem loni v Dubnu bylo potřeba prodloužit asi o rok, abychom vůbec měli čas pro debatovat tyto návrhy, promyslet a probrat tyto návrhy. Když došlo k prodloužení pronájmu, tak ten stávající majitel předložil velmi takový agresivní návrh, který snížil stávající cenu o 30 Takže proto ten stávající návrh může se jevit trošku v jiném světle. Není to prostě už tak výrazný rozdíl, jaký tam možná byl na začátku. Ale přesto je potřeba zdůraznit to vylepšení. My za stejný rozpočet dostaneme mnohem lepší bezpečí, mnohem lepší zabezpečení té budovy, mnohem lepší kvalitu té budovy kdy opravdu ta nová výstavba vede k mnohem kvalitnějším budovám, kvalitnějším nemovitostem. Takže hmm, také vy jste tady zmínili tu možnost nákupu nemovitosti. Ono tam do toho vstupovaly také určité politické aspekty. Jak víte, administrativní hlavní město Myanmaru se přesunulo do Napital. Orgány Eh, se snaží motivovat diplomatická zastoupení, aby se přesunuli do Napitao, ale k tomu zatím úplně nedochází, protože v Napitao není k dispozici dostatečná struktura. Pokud víme, žádný členský stát EU zatím nepřesunul svoje zastoupení do Napitao, ale je pravděpodobné, že v nadcházejících deseti letech k tomu začne docházet. Takže také s ohledem na tuto situaci Nakonec jsme dospěli k závěru, že nákup nemovitosti není ve finančním zájmu Evropské unie. To je z mé strany asi zatím vše. Možná ještě eh, několik slov k, tém, k tomu nedávnému vývoji. Omlouvám se, že jsme aktualizované údaje poslali až včera, ale opravdu dozvěděli jsme se to až minulý týden v pátek, že Polsko se stahuje z toho projektu. Bohužel, nebo respektive, promiňte, naštěstí polská účast na tom projektu byla velmi malá, byly to jenom asi dvě kanceláře, takže to je zhruba 2,5 té celkové částky, čili to nepředstavuje nějaký zásadní rozdíl, pokud je o ty údaje, které máte teď k dispozici. Děkuji, děkuji mnohokrát. Jsou tady nějaké otázky nebo připomínky? Pokud ne, tak bych navrhoval, hlasovat o této věci a teď zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. A výsledek je přijato, tedy návrh byl přijat 27 pro z 36 hlasů. Děkuji. Tím končíme tu hlasovací část dnesního dopoledne a teď bod číslo 16. Pořadu jednání výroční schůze s agenturami EU. Toto je samozřejmě nedílnou součástí eh, našich vztahů s agenturami, pokud jde o roční rozpočtový proces na rok 2020 v tomto případě, ale možná pro řadu nových poslanců bude velmi užitečné dozvědět se o fungování těch agentur. Takže v tomto ohledu ta dnešní výměna názorů se může věnovat i takovým obecným aspektům, nejenom těm změnám DB 2020. Máme tady řečníky z jednotlivých agentur. Je tady paní Damond, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob, ECDC, která je předsedkyní Evropské sítě agentur Trojka. Také tady vítám paní de Bolé, což je výkonná ředitelka Europolu a jí doprovází pan Martinu, to je e, zástupce výkonného ředitele pro zprávu a řízení. A konečně v neposlední řadě pan Ký, nebo Kaj, omlouvám se, výkonný ředitel Evropské agentury pro leteckou bezpečnost EASA. E, vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zpravodaji zatím nebylo učiněno, tak to předloží paní Holmajer. Představí paní Holmajer, promiňte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Eh, co se týče decentralizovaných agentur, abych to eh, obecně, formulovala obecně, tyto decentrální agentury přejímají úlohy, jak v rámci, které vznikají jak v rámci exekutivy a nezbytně bylo třeba je také rozšířit v, v minulých letech, což bylo nezbytné vzhledem k narůstajícímu penzu úloh. V rámci agentur máme takzvané assigned revenues, to jsou tedy poplatky, příjmy z poplatků, které v některých agenturách znamenají podstatnou část jejich příjmů a proto to znamená eh, odlehčení evropského rozpočtu. Přesto jako rozpočtový výbor jsme vždy hájili ten postoj, že čistě veřejné úlohy, to znamená úlohy které musí přejímat veřejný sektor, musí také tento veřejný sektor financovat, eh, protože jinak by eventuálně mohlo dojít ke konfliktu zájmů a nebo vůbec k problému ve fungování jednotlivých agentur. A proto velice srdečně zdravím zástupce agentur, těším se na spolupráci a ještě děkuji za konstruktivní spolupráci, kterou jsme s vámi mohli zažít. Co se týče plánování rozpočtu pro rok 2020 by všechny decentrální agent, decentralizované agentury měly mít 1,777 miliard eur, tedy celková částka. Tato celková částka se skládá z odpovídajících zaknihovaných částek takzvané účelově vázané příjmy vyplývající z návrhu roku 2018 a to je 38,6 milionů eur. Výdaje decentralizovaných agentur dohromady eh, jsou v rámci rozpočtu rozpočtu 2019 vzrostly tedy o zhruba 9,8 o asi 6,8 milionů eur. Eh, a to souvisí s oblastí migrace, bezpečnosti a zejména také v souvislosti se změnou v agentuře Frontex, eh, protože mm, legislativa mm, ještě probíhala v minulém období a e, ta agentura začne pracovat e, jasněji v roce 2020. Co se týče rozpočtu 2019, jsme tady navýšili o 107,3 milionů a v roce 2020 se navýšil o 42,1 milionu eur u EO a u Elízy, eh, kde došlo ke kritickému snížení o 55,6 milionů eur. Mm, a na tuto částku bych se tady ráda zeptala, eh, protože mm, eh, jak si nepovažuji činnost EU Lízy za optimální. Proto bych ráda, aby komise k tomu něco řekla. Kromě toho z částečně bezpečností agentury komise prostě komise pardon, nakládá s určitými agenturami velice macežsky. A zejména u Europolu, tam, kde se jedná o smluvní agenty, o smluvní zaměstnance, tam s, s tím objevují potíže a už nejsou dostatečným způsobem obslouženy všechny členské státy pro rok 2020 mm, by mě eh, eh, počet zaměstnanců ve všech decentralizovaných agenturách činit 7578 občanů, zejména nejvíc pro bezpečnost, pro Frontex. Dodatečně 100, potřebujeme 191 nových pracovních míst, 225 eh, pro nový mandát, mm, potom, protože je třeba zaměstnat nových 10 tisíc zaměstnanců na ostrahu hranic, další navýšení pro EA EASu a pro EASu 20 eh, dodatečných míst. Celkově eh, máme navýšení o 200 293 dotečných míst. Rozpočet pro rok 2020 se soustředí také na nové agentury, které jsou v takové nabíhací fázi. To je ten úřad evropského. To je ten zweite Sektor, wo, wo ich sehr vorsichtig bin, weil ich weiß nicht, wie mit vier Mann eine europäische Staatsanwaltschaft am Ende ernsthaft auf. Úřad veřejného žalobce. Já tedy nevím, jestli tento návrh se podařil. A potom tady máme také Evropskou další Evropskou agenturu, která začíná svou činnost. Eh, Problém se víceletým finančním rámec je, že ty agentury Eh, by měly hrát centrální roli do roku 2027 a musí být už pro rok 2020 v tom náběhovém roku dobrým způsobem financovány. A tady mají podstatný problém určité agentury, protože rozpočet 2020 eh, je z našeho pohledu nazírán vždycky jaksi na výchozí, eh, jako výchozí základ, nikoli v rok 2018. Mm, já bych ráda, abychom se potom věnovali detailům, až se tím budeme pečlivěji zaobírat. To budeme muset tak jako tak udělat, protože eh, v rámci eh, těch složek, které se týkají zejména bezpečnosti, tam vidím veliké deficity. A když prostě u Europolu je, prostě se tady počítá s tím, že by se stáhlo 35% pracovníků od nich do jiných agentur, no tak to je, myslím, proti rozhodnutí managementu. Hmm, já vůbec nechápu, jak tedy Evropská komise eh, tady eh, dospěla k těmto návrhům. Buď tady došlo k nějakému neporozumění, každopádně to ale znamená obrovské mínus, co se týče spolupráce mezi členskými státy a, po, které, a tato agentura již nebude moci vyřídit všechny žádosti um, o zpracovávání určitých témat, protože to bychom potom za pět let mohli zastavit celou práci, protože když eh, tato agentura nebude moci zpracovávat jaksi záležitosti na požadavky na základě požadavku jednotlivých států, no tak to budeme moci zavřít ale myslím si, že tady bychom měli věcně tedy se o tom eh, bavit. Vybavení EPA eh, mi přijde nedostatečné, když se podíváme na to, co jsme si eh, pod tím představovali. My jsme chtěli, aby to mm, prostě zlepšilo zostření sledování a kontroly finančních zájmů jednotlivých členských států v Evropské unii a co se týče toho plánovaného vybavení, tak se to vůbec nedá zvládnout. A E, myslím si, že tu a tam se tedy zcela jistě vyskytnou problémy. E, já jsem velice ráda, že tady máme zástupce agentur, kteří nám to budou moci vylíčit sami a e, budeme s nimi o tom diskutovat i v rámci mm, toho rozpočtu pro rok 2020. A právě proto, e, že vlastně uplynulo období minule a teď tady máme nový mandát v čele s novým předsedou, dovolte, abych i mu poděkovala, že jsem tady mohla krátce vylíčit tuto situaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, rád bych předal slovo jednotlivým zástupcům agentur, ale z důvodu omezeného času opravdu vás chci poprosit, abyste dodrželi 6 minut na jednoho řečníka. Takže teď dostane slovo paní Amon. Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, v první řadě bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení předsedou tohoto výboru. Členové rozpočtového výboru vám všem chci popřát úspěšný parlamentní mandát. Já jsem zde co by stávající předsedkyně eh, sítě evropských agentur a jak už to zmínil pan předseda na začátku, já bych chtěla představit tu síť, představit vám tuto síť a vysvětlit stručně, o co se jedná. V současné době ta síť má 45 členů. To zahrnuje decentralizované agentury z velké části, společné podniky a další subjekty, jako třeba eh, Evropský institut pro technologie. Všechny tyto agentury jsou eh, právní subjekty stanovené sekundární legislativou a mají na za úkol konkrétní vědecké a manažerské úkoly, přičemž mají provádět a implementovat politiky. Toto je velmi důležité a je třeba říct, že když byste nás mohli všechny házet do jednoho pytle, tak určitě nejsme homogenní, jsou to velmi různorodé agentury. Členové této sítě jsou združeny podle politických oblastí, tématických oblastí nebo třeba podle partnerských generálních ředitelství nebo příslušných parlamentních výborů. Také jsou združeni podle typu úkolů do třeba regulačních agentur, které mají na starosti závazná pravidla, a nebo třeba úřad IPOL pro ochranu duševního vlastnictví a na druhé straně jsou to agentury, které vydávají odborná, technická nebo vědecká stanoviska a zprávy komisi a členským státům. Poslední typ jak mezi námi rozlišovat, je finanční struktura, struktura financování, to už zmínila paní Holmajer. My máme několik, respektive velmi málo samofinancovatelných agentur, potom jsou tam některé, které jsou částečně samofinancovány jako EASA a potom jsou tam některé, které jsou spolufinancovány národními orgány, jako třeba bankovní úřad a potom většina těchto agentur plně závisí na evropských fondech jako ECDC nebo EFSA. Teď bych chtěla vysvětlit, proč máme tuto síť. Takže um, eh, rozpočtová debata říká, že my stojíme nějaké peníze, ale také nabízíme určitou hodnotu a uh, Samozřejmě naše síť se snaží přispět k racionalizaci nákladů a to je právě jeden z důvodů, proč jsme chtěli spojit naše síly eh, v tom smyslu, abychom mohli souhodným způsobem reagovat na úpravu politik a legislativy. A také, abychom mohli reagovat na žádosti o data i informace ze strany evropských institucí, abychom fungovali jako jednotné kontaktní místo. My se snažíme pracovat společně a provádět dlouhodobé kroky v oblasti e, společného přístupu. Ve finále jde o to, že my tedy pro vás fungujeme jako jedno kontaktní místo, místo 45 kontaktů. Abych uvedla některé případy, příklady, tak já se zaměřím na agentury, které znám nejlépe. My můžeme třeba naše agentura ECDC, nabídnout rychlé vyhodnocení eh, rizik a v důsledku toho některé členské státy se rozhodly, že to nebudou už dělat sami, ale realokovali zdroje na jiné úkoly, protože my děláme tu práci pro ně. Dále, systém dohledu, jednotný systém dohledu na celoevropské úrovni v minulosti jich bylo 27 a teď je tady jeden. Takže opět tyto zdroje už jsou alokovány na jiné úkoly. My se nacházíme ve 23 různých členských státech a musíme se vypořádat s různými potížemi, které nemají jiné evropské instituce. Zmíním třeba jeden problém a to je takzvaný korekční koeficient. O co tady jde? Dotýká se to 21 z našich agentur a jde o to, že mm, může to vést ke snížení atraktivity agentury, co by pracovního prostředí. Jde o to, že některé agentury, třeba že ty platy jsou tam stejné, tak v zásadě ta skutečná odměna je o 30 nižší. A to vede ke geografické nerovnováze. Takže zde vidíte příklady některých konkrétních agentur a vidíte, že je obtížné splnit požadavky článku 2007 eh, pracovního řádu, kde se hovoří o širším geografickém rozložení nebo rovnováze pracovních zdrojů. Snaží, agentury se snaží přitáhnout co největší počet kvalifikovaných lidí a vidíte už ve fázi podávání žádostí o pracovní místa, že jsou tam velké rozdíly. Také je tam potom mnohem těžší udržet pracovníky, třeba pracovníci, kteří tam jednou přijdou, tak potom mají tendenci rychleji odejít. A také to má dopady na efektivitu a vede to k vyšším nákladům. V současné době se nepředpokládá žádná revize tohoto koeficientu do roku 2023, což znamená, že do té doby agentury se musí snažit kompenzovat tu situaci nějakými sociálními opatřeními, což samozřejmě není příliš efektivní. Závěrem tedy bych chtěla říci, že my i Nadále chceme spolupracovat, chceme hledovat eh, synergie a lepší využití zdrojů. Také jsme vytvořili společný portál pro zadávání zakázek. To už v letošním roce přineslo nějakých 10 milionů euro úspor. V tom tedy chceme určitě pokračovat a částí těch úspor je také společná služba na řešení krizových situací, Disaster Recovery Services. Já tedy se těším na naši další vzájemnou spolupráci. Chtěla bych říct, že máme všichni společný cíl, kdy se snažíme o to, aby evropští občané měli co nejlepší přínos toho, co děláme. Děkuji, děkuji. Mnohokrát slovo má paní De Bole. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení pane předsedo, paní zpravodajko, děkuji. Děkuji vám za to, že jste mě dnes pozvali, abych představila Europol a rozpočtovou situaci. Úvodem bych chtěla říci několik slov k významu práce Europol a dále bych chtěla pohovořit o naší žádosti pro rozpočet 2020. Cíl Europolu je podpořit členské státy při prevenci a boji se závažnou a organizovanou kriminalitou ve všech formách, kybernetickou kriminalitou a terorismu. Nemáme donucovací prostředky. Europol stabilně roste a funguje jako důvěryhodný partner pro orgány činné v trestním řízení v členských státech. Zároveň tato agentura představuje velmi eh, důvěryhodného partnera v bezpečnostních otázkách, kdy poskytuje expertní příspěvky komisi, eh, poskytuje informace a podklady pro jednání v pracovních skupinách také bych třeba zmínila vyhodnocování hrozeb v oblasti situace hrozeb terorismu či závažnou kriminalitu a organizovaný zločin a vyhodnocování v této oblasti. Operační podpora národním orgánům představuje klíčovou oblast naší činnosti. My jim nabízíme nástroje a služby. Europol funguje jako jakési centrum pro výměnu informací o teroristických eh, činnostech v rámci EU. Zabezpečujeme velmi citlivé databáze, informujeme členské státy, provádíme rozbory kriminální činnosti, což velice napomáhá vyšetřovatelům v jednotlivých členských státech. Od roku 2015 jsme velmi podrobně zapojeni do vyšetřovací činnosti v Paříži, Bruselu, Lisabonu, Barceloně a už se spolupracujeme s Eurojustem, což je Evropská agentura pro justiční spolupráci. Máme 240 styčných důstojníků téměř z 50 zemí. To je opravdu zcela výjimečné ve světovém měřítku a velmi to napomáhá lepší spolupráce mezi důvěryhodnými partnery. Také je důležitá forenzní podpora. My zaměstnáváme odborníky na místě, jako jsme udělali to i v případě Slovenska a Malty, kde došlo k vraždě novinářů Jana Kuciaka a Dafne Mariana. Eh, Evropol je velmi důvěryhodným partnerem členských státem stále. Roste poptávka po našich službách a eh, po práci Europolu. V současné době dostáváme čtyřikrát více zpráv, když si to porovnáme s čísly oproti roku 2014. V loňském roce jsme dostali 1,1 milion zpráv do Europolu. Takže investice do Europolu je investice do členských států a pro členské státy. Nyní mi dovolte vysvětlit, jaké obavy máme v souvislosti s návrhem rozpočtu Komise pro rok 2020. V prosinci 2018 řídící rada podpořila návrh rozpočtu ve výši 1,74 milionů euro a 66 dalších pracovníků na smlouvu určitou. Eh, tady ale Mm, ta řídící rada zastupuje členské státy a komisy a oni jasně podpořili, že tyto nárůst, protože odpovídá nárůstu naší práce. Ale bohužel návrh evropského rozpočtu, který předkládá komise, je mnohem nižší. Je tam, eh, chybí nám tam 33 milionů euro a 55 pracovníků Europol bude mít velmi náročný program v roce 2020, kdy musíme reagovat na konkrétní potřeby členských států, které nám jasně komunikují policejní šéfové z celé Evropy. Abych zmínila jenom dvě hlavní prioritní oblasti, jednak vývoj eh, dešifrovací platformy, která musí se zaměřit na bojování eh, s pašováním lidí a boji proti terorismu a také platforma, která bude rozlišovat teroristický obsah online, bude se zaměřovat na extrémní pravicový terorismus a bude podporovat síť mezi členskými státy a intervenční jednotky v případě teroristické krize, také vytvoření Evropského ekonomického, tedy, tedy Centra proti ekonomické kriminalitě, protože pokud je hospodářskou trestnou činnost, tak se zadrží jenom nějakých 4 a také budeme bojovat proti eh, drogovým trestným činům, klimatickým trestným činům a tak dále. A musím říct si, když nedostaneme tyto prostředky, čeká nás velmi složitá budoucnost. Klíčovým partnerem Europolu je právě Evropský parlament. Vy jste celá léta nás velmi podporovali metodické směrnice pro rozpočet 2020 přijaté Evropským parlamentem v březnu 2019 explicitně zmiňují posílení Europolu a zmiňují, že je potřeba posílit investice do oblasti vnitřní bezpečnosti. Je potřeba investovat do ochrany vnějších hranic ale zatím tomu neodpovídá, zatím tedy nárůstům investic do ochranějších hranic neodpovídá nárůst eh, investic do Europolu. Nicméně terorismus, organizovaný trestný čin, organizovaný zločin, to vše představuje velmi vážné hrozby pro evropské občany. Tyto trestné eh, činy, tyto skupiny jsou velmi komplexní a neustále se mění. Je, chci vás ujistit, že každý cen, který budete investovat do Europolu, bude představovat investici do členských států a přinese velké přínosy všem vnitrostátním orgánům trestním činem řízení. Děkuji. Děkuji a nyní dostane slovo pan Ký. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, paní Holmajerová, vážení členové Evropského parlamentu, je pro mne velikou ctí, že jsme se mohli přijít, abychom vám představili náš náhled na eh, návrh rozpočtu pro EASu. Možná, že bychom mohli zahájit tím, že bych vám popsal, jaké má EASA úlohy. Nepůjdeme rozhodně do detailu, ale ze základu máme čtyři hlavní úlohy. Ta první je příprava veškeré legislativy relevantní k bezpeč, E, k, lete, k bezpečnému letectví v Evropské unii. E, dále certifikujeme a schvalujeme veškeré produkty, které letají v Evropě. E, to se týká také Boeingu, které letají v Evropě, ale také třeba zlepšit veškeré organizace, které poskytují služby v zahraničí směrem k evropským Eh, leteckým linkám. Takže například mám-li nějaký let letící do Mexika, eh, pakliže organizace, která poskytuje údržbu, eh, tak ta musí být certifikovaná EASO. A další úloha mm, je podporovat členské státy v implementaci evropského práva a čtvrtý úkol, protože letectví je mezinárodní, tak se tady jedná o propagaci evropských standardů a spolupracovat s mezinárodními aktéry pro dosažení maximální bezpečnosti pro občany Evropské unie. Také podporovat náš průmysl na celosvětových trzích. Když se podíváme na uh, založení uh, eh, EASY a na fondy, z kterých EASA žije, tak tady se lišíme od financování jiných agenturních sítí eh, mezi 60 a 70 našich poplatků platí průmysl za služby, které jim poskytujeme. Takže typicky, když certifikujeme hm, Boeing, tak dostaneme poplatek za tu certifikaci druhá část našeho financování je z rozpočtu Evropské unie a také dostáváme příspěvky ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale které se rozhodly stát se přidruženými členy EASY. A poslední část našeho financování to jsou eh, fondy, které se vyskytují na trzích Mm, většinou v rámci mezinárodní spolupráce jsou to poplatky při poskytování pomoci v nejrůznějších regionech světa. Náš model financování eh, je mm, systém alokovaných příjmů. Máme tady tři, čtyři různé druhy financování, ale nemůžeme eh, eh, činit převody z jednoho do druhého zdroje financování. A samozřejmě pro jakýkoliv zdroj financování, který máme, máme velmi přísná pravidla. Typicky, když nespotřebujeme eh, vše, veškeré peníze přicházející z Evropské unie, tak to musíme vrátit do Evropské unie a když překročíme tu eh, hranici, tak musíme eh, <laughs> potom ty peníze vzít z příštího rozpočtu můžeme si vytvářet určitou rezervu v případě eh, těch eh, poplatků příspěvků, které dostáváme za certifikaci. Potom eh, bych vám rád představil, jakým výzvám čelíme tak výzva v rámci poplatků naše úkoly eh, jsou fixovány komitologií, rozhodovány komitologií a eh, v podstatě eh, ne vždy je to v souladu s naším trhem a to způsobuje určitou konkurenční nevýhodu pro evropský inovační průmysl. Velice často jsme slýchali od společností, zda bychom s nimi nemohli spolupracovat, ale protože my nemáme takovou strukturu poplatku, která by umožnila spolupráci eh, s nimi, eh, tak oni se pak rozhodli jít buď do Japonska, do Koreje nebo do Spojených států amerických. A stálo by jistě za zmínku z naší strany, že EASA je jedinou srovnatelnou agen, jedinou, jedinou agenturou na světě, která není financována eh, poplatky uživatelů, například poplatky za mm, parkování letadla, za přistávání a tak dále. Mm, naší hlavní výzvou je, že v podstatě součást rozpočtu z Evropské unie zůstala stejná za posledních pět až deset let, zatímco naše role, zejména od září s posílením úlohy naší agentury, se podstatně zvýšila. A to vytváří nedostatečnou korelaci mezi všemi úkoly, které musíme řešit a mezi zdroje, který, zdroji, které máme k dispozici pro financování. A když se podíváme na fondy pro technickou pomoc, my spolupracujeme eh, s řadou generálních ředitelství z Evropskou unisí a každé z nich má svá vlastní pravidla pro finanční nástroje, což znamená celou řadu administrativních překážek pro nás, protože každý má specifická pravidla, specifické administrativní postupy eh, a není to tedy jednotné, není to stejné. A potom, a to je ještě větší problém, eh, spočívá v tom, že nejsme schopni plně pokryt naše náklady, když vytváříme, eh, když pracujeme na programech, které nám svěřuje Evropská komise. A teď v takové syntéze ty tři zdroje příjmů vytvářejí výzvy ale myslím si, že je to jedinečné v rámci Asie a my se spoleháme na vaši pomoc, že nám pomůžete, abychom ještě lépe zesynchronizovali tuto záležitost. Děkuji. Máte nějaké otázky nebo příspěvky z publika? Ano, pan Gajer. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, zcela správně jste konstatoval, že nový stálý zpravodaj pro agentury ještě nebyl jmenován. Já jsem měl tu čest, že jsem tuto funkci zastával během posledního volebního období a proto jsem seznámen s různými rozpočtově technickými výzvami agentur. A to myslím velmi dobře. Od té doby, co pracuji zde na výboru pro rozpočet, jsem vždy argumentoval s tím, že si myslím, že Evropský rozpočet je podfinancován, ale si 150 miliard eur, to je někde je to někdy trochu více, někdy trochu méně. My prostě máme pouze 150 miliard eur a děláme pouze tolik politiky pro členské státy, jak nám to dovoluje ta suma, kterou máme k dispozici. A zejména, když připravujeme více lety finanční rámce, tak je zcela jasné, že tyto peníze prostě nestačí a stačit nebudou, pokud dodatečné úkoly, které v neposlední řadě stanovují sami členské státy, jsou to členské státy, které dávají Evropské unii tyto úkoly, a právě agentury se jim často věnují, dělají jakousi přípravnou či základní práci pro tyto úkoly. Takže takovýchto úkolů je čím dál tím více, ale ochota členských států dávat dodatečné finance na ně je čím dál tím menší. Eh, komise je v pozici, kterou já jí nezávidím, ale řeší ty problémy vždy na úkor agentur. Pokud komise nedostane dostatečné peníze, tak prostě dává agenturám stále méně, než objektivně potřebují. Tedy jsme vždy v situaci, že agentury, které přebírají dodatečné úkoly, jistě dostanou dodatečné prostředky, ale tyto prostředky se odeberou jiným agenturám. Abych tak použil jedno německé přísloví, ta deka, kterou se přikryjeme, je vždycky příliš krátká. Buď to nám dole mrznou nohy, anebo naopak hlava. Takže toto podfinancování agentů, tak to je vlastně ještě zesíleno, neboť komise svůj vlastní problém nedostatku financí předává vlastně agenturám. Monika Holger o tom také hovořila máme tady dodatečné nároky, například eh, co se týče agentury pro ochranu hranic, ale ty peníze odebíráme Europolu. A my potom jako němečtí politici jsme v situaci, kdy ministry vnitra německých spolkových zemí se obrací na nás, chválí práci Europolu a říkají, udělejte proto více. A my jim vlastně můžeme pouze říct si, prosím, na nás se neobracejte, obraťte se na národní ministry financí, ti to musí vyřešit. My vůli mále na, máme na nás to nestroskotá, ale otázka je skutečně, kolik jsou do toho ochotny vložit členské státy. Zda jsou ochotny to, ochotny to zafinancovat. A ještě jedna věc, eh, tady bych rád na to upozornil. Eh, agentury během minulého, to, tedy během tohoto finančního rámce, během minulých let velice trpěli jednou věcí. Komise zřídila takový, takový jistý půl, kde si schonula veškeré výkonné agentury a veškerá dodatečná místa v nějaké výkonné agentuře musela být vlastně, vznikala tak, že byla odebrána nějaká jiná místa v jiné agentuře. Takto se to tedy muselo vždy přesouvat. Do jisté míry to fungovalo, ale pak již ne, neboť byla silně omezována v schopnost práce a fungování z těch agentur tímto způsobem. A já mám obavy, že tady hrozí, že bude nalezeno obdobné řešení, až, budeme hrát, tedy až tedy dospějeme k konci vyjednávání o novém víceletém rámci, že některé členské státy, které nebudou vůbec ochotny dát k dispozici nové peníze, tak prostě vymyslí nějaké takovéto řešení, že se to bude přesouvat a doma řeknou ano, my musíme, my musíme prostě dát více peněz, to sice ano, trochu, ale bojovali jsme proti té strašlivé byrokracii v EU, říkám to ironicky, a podařilo se nám tam prosadit zase někde odebrání nějakých pracovních míst. Takže pozor na to, my v Evropské unii vždy eh, připomínáme na to, že ještě během tohoto finančního rámce jsme všechny instituce, jako všechny instituce, museli snížit počet pracovníků o 5%. To bylo bolestné pro nás, pro všechny, ale některé agentury to skutečně, jak si pro ně to bylo již existenční ohrožení. A já byl takový trochu, trochu, trochu zlomyslný. Potřebujeme, aby komise lépe chápala své vlastní země, své vlastní výkony agentury, aby je nenutila dále a dále šetřit. Jeden z možných modelů by bylo, já jsem během posledních pěti let se tím intenzivně zabýval, by bylo to, že by agentury vlastně sami sebe mohly financovat. Monika Holmare říkala správně, že veřejné úkoly musí být financovány z veřejných peněz, aby nedocházelo ke střetu zájmu. Ovšem, agentury skutečně také slouží průmyslu a toto by mohlo být ze strany agentur potom tedy jaksi spoplatněno a průmysl by prostě za to zaplatil, za takovéto služby. Já bych byl skutečně velmi rád, kdyby se nám otázka agentur v tomto volebním období podařila dořešit dobrým způsobem. Děkuji. Děkuji, pan Andres. Děkuji, pane předsedo. Já mám v zásadě dvě otázky eh, týkající se agentur. A ono tady se nejedná jenom o ty agentury, které jste prezentovali, ale i o ty ostatní. První otázka se týká Brexitu, protože jsou dvě agentury, které se musely přestěhovat eh, z důvodu možnosti Brexitu, no Amsterdamu, Paříže. Mám tady otázku, jak ten proces probíhá? Jsou tam ještě nějaké problémy, pokud jde o přestěhování těchto dvou agentur z Londýna do Amsterdamu a do Paříže? Pokud já vím, tak tam byly možná nějaké eh, problémy s Evropskou agenturou pro léčiva, pokud jde o smlouvy, možná byste nám k tomu mohla něco říct. A další otázka se týká Frontexu. Minulý týden jsme si vyslechli paní von der Leyen, která ve svém projevu na plenárním zasedání ve Štrasburku eh, sdělila, že chce posílit Frontex eh, z asi z tisíce lidí na deset tisíc lidí, to je opravdu veliká změna. Ono o tom už se hovoří dlouhou dobu, takže není to úplná novinka, není to úplně nová věc, ten její návrh, který jsme si vyslechli minulý týden, ale zajímalo by mě, zda je nějaký časový rámec, který eh, s tím sou, souvisí a eh, zda agentura Frontex bude mít nějaké řídící problémy, eh, protože to je opravdu obrovská změna od agentury, která má méně než tisíc lidí, a najednou by měla 10 tisíc lidí, jak navrhuje nová předsedkyně komise. Takže to by mě více zajímalo. Možná bychom zde u nás ve výboru po letní pauze o tom mohli pohovořit přímo s Frontexem. Uvidíme, ale možná už i vy nám k tomu máte co říci. Děkuji, paní Zonka. Pani panowie. Děkuji. Vážené dámy a vážení pánové, naše dnešní diskuse o agenturách je, myslím, velice zajímavá a domnívám se, že tyto agentury nebyly založeny náhodou a že své úkoly plní lépe či hůře podle okolností, ale eh, domnívám se rozhodně, že problémy eh, se vyskytují zejména právě v souvislosti s financováním. A proto mám několik konkrétních otázek. Možná bychom my zde na výboru pro rozpočet mohli zvážit i vytvoření nových agentur. Jsme důležitým výborem a já se domnívám, že v EU máme řadu nových problémů a proto bychom si skutečně měli zvážit um, vytvoření nových agentur. Ale nyní, co se týče Eh, úřadu pro migraci. Zde mám otázku. Pokud si správně vzpomínám, parlament neudělil absolutorium této agentuře a v říjnu budeme o absolutoriu opětovně hlasovat. A proto se ptám, co se odehrálo v té mezidobě co se odehrálo od října 2017, neboť já vím, že v tom úřadu byly jisté problémy, týkaly se zejména transparentnosti ve správě prostředků. Děkuji. Děkuji, pan Kous. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Mám tady otázku eh, na zástupce EASY, který se před chvilkou zmínil o tom, že eh, eh, k těm eh, přístrojům letajícím patří také Boeing a já bych se chtěla zeptat na to nešťastné letadlo, které, spus- které teď ještě již nesmí létat. Zdá toto letadlo EASA také schválila a povolila a pakliže ano, mm, zdá tedy tímto způsobem vznikla nějaká škoda, nebo je možné, že jste jednali nedbale, že jste třeba něco přehlédli, stejně tak jako ta americká mm, autorizační agentura. A jak velké je nebezpečí, že e, tady EASA by mohla být konfrontována s nároky na oškodnění? Děkuji mnohokrát. Thank you. Děkuji. Paní Marquez. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda nadnesla takovou otázku, která není specifickou otázkou, která by se týkala agentur, ale je to otázka, která byla nadnesena předsedkyní té Evropské síti agentur a musím říct, že její prezentace a informace, které nám poskytla, byly velice mm, dobré. Děkuji za ně. Otázka se týká toho problému těch korekčních koeficientů. Ta otázka těchto koeficientů je skutečný problémem, které má, který má velký dopad na agentury, ale také na evropské instituce. A to proto, že Evropská komise má své delegace ve všech členských státech, své reprezentace, svá zastoupení a Evropský parlament většinou má své informační kanceláře opět ve všech členských státech Evropské unie. A proto ta otázka těch korekčních koeficientů se týká všech institucí. Není to specifická otázka, která by se týkala pouze agentur. Ještě jednou děkuji paní předsedkyni té sítě evropských agentur za to, že jste nadnesla toto téma, tuto problematiku. A musím říci, že jistě v budoucnosti, až budeme diskutovat o novém služebním řádu zaměstnanců evropských institucí. Pravděpodobně v tomto kontextu doufám, budeme moci tuto otázku prodiskutovat. Doufám, že to tedy nebude pouze prostřednictvím naší debaty o agenturách, ale že to bude v tomto širším rámci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Keller. Le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat paní zpravodajce Monice Holmajerové eh, za zcela jasnou eh, syntézu prací v oblasti budov. Eh, pane předsedo, mm, rada bych řekla, že zdá se, že tady došlo k tomu. Jo, ráda bych, zda bychom mohli dostat tyto informace také rozdány, protože jsme tady dostali tolik informací, že bychom to rádi měli ještě písemně. Já pracuji ve výboru Libe. A e, to se týká otázek azylu, boje proti terorismu, prevenci kriminality. A e, z tohoto pohledu bych ráda řekla, že se mi zdá, že agentury Evropské unie v tomto tématu mají velmi operativní mise, mise, které jdou až do konkrétních akcí a e, to by se mělo projevit v koherentnosti prostředků, které mají k dispozici. Mm, stejně tak jako můj kolega. E, e, co se týče agentury Frontex, bych se ráda zeptala na tu koherentnost mezi 100 91, pro teď se omnívá, omlouvám tlumočníků, o těch 191 eh, eh, jedno míst, která mají být vytvořena v roce 2020, zatímco rytmus, který předkládá paní von der Leyen, eh, šlo až do 10 tisíc zaměstnanců pobřežní strážní služby pro rok 2024. No to by znamenalo plus 1500 každý rok, aby se to prostě naplnilo. Jakým způsobem? A jak to ospravedlnit? A teď, když dostaneme v tom, co se projednávalo v rámci víceletého finančního rámce, tak máme mm, eh, zase o eh, až do 800 nových pracovních míst eh, pro pobřežní stráž. A potom se další prostředky pro prostředek Evropského veřejného žalobce. To je také otázka kapacity toho obec, eh, generálního žalobce třetí otázka, a to je vlastně stejný typ otázky k Europolu. Já jsem ze Štrasburku, kde máme Centrum policejní a celní spolupráce, eh, kteří velice už se spolupracují s Europolem a dělají velice užitečnou práci v oblasti prevenci eh, kremenda a potírání přeshraniční kriminality mm, eh, v oblasti prevence proti terorismu. Eh, což jsme museli bohužel tedy vlastně zažít i v prosinci minulého roku ve Štrasburku. Eh, víme, že terorismus je nadnárodní a eh, oni jsou všechno, to je samotný, jsou silnější tyto sítě, než jsou naše agentury a mají samozřejmě daleko širší mezinárodní spolupráci. A proto my musíme hm, tady snad se chovat stejně. Já nechápu, proč se tady snižují prostředky na financování těchto agentur. A teď co se týče té nové agentury pro azyl, protože paní von der Leyenová oznámila, eh, že tedy předloží nějaký nový návrh eh, v rámci této nové agentury. No, drazí kolegové, tím se dostáváme k podstatě věci. My jsme ve výboru rozpočtu. To znamená, naší úlohou je tedy jaksi uh, Eh, spořit ty prostředky, ale eh, musíme se také snažit, abychom byli reální, abychom zajistili tu bezpečnost a boj proti kriminalitě. Naši občané od nás očekávají mnoho a proto musíme najít sice reálné koleje financování, ale také efektivní. A co se týče vaší agentury, vážená paní předsedkyně eh, této mm, eh, sítě agentur, nemoci jsou v záležitosti nemoci překračují hranice, aniž by si žádali víza, že? A proto je to velice významné téma rovněž. Děkuji vám mnohokrát. I would like to... Oh, sorry. Yes. Děkuji. Ano, prosím, ještě máte slovo. Okay, thank you. <laughs> thank you for the... Ano, děkuji, děkuji mnohokrát. Jenom velmi krátká otázka. Děkuji vám, pane předsedo. Jako řádná členka výboru pro zaměstnanost bych eh, chtěla požádat o větší detaily, pokud to bude možné, k té Evropské agentuře práce, která má být zřízena v Bratislavě a která bude mít eh, Eh, za úkol, bude mít úkoly jak pasivní, tak aktivní a měla by eh, působit v plném slova smyslu. A chtěla bych vám mnohokrát poděkovat, protože pro mě, jako nově zvolenou poslankyni Evropského parlamentu, je velmi důležité dostat podrobné informace o těch 45 evropských agenturách, takže já vám mnohokrát děkuji. Plně chápu eh, problém podfinancování agentur a také chápu problém korekčního koeficientu. Jak už řekli někteří kolegové, možná bude příležitost eh, vyřešit problém korekčního koeficientu s tím obecnějším problémem týkajících se evropských eh, státních úředníků. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nějaké další připomínky, komentáře? Ne. Takže předám slovo komisi, pan Urel. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, abych eh, nezneužíval řečnickou dobu vyčleněnou v tomto bloku. Zaznělo tady několik konkrétních otázek na některé agentury. Pan Andreas se ptal na přestěhování EMA, eh, Evropské agentury pro léčiva z Londýna do Amsterdamu. Po velmi obtížných jednání bylo dosaženo dohody eh, pronajmout ty prostory, které měla agentura v Londýně, takže byl nalezen nový nájemce pro tyto prostory. Budou s tím ovšem souviset rozpočtové náklady, ale ty rozpočtové náklady zůstanou v rámci eh, toho, té úpravy, eh, která v rámci té rozpočtové obálky, která byla předložena tomuto výboru už začátkem tohoto roku. Několik poslanců dále se ptalo na plány a na rychlost najímání těch deseti tisíc pohraničních pracovníků agentury Frontex. Na začátku tohoto roku byla dosažena dohoda mezi radou a parlamentem o tom tempu, jakým to bude probíhat ten postupný nábor tak, aby ten počet 10 000 lidí byl dosažen do konce roku 2027. Eh, na začátku letošního roku proběhly některé velmi pozvolné kroky. Mělo by se to začít rozjíždět eh, v příštím roce 2020, kdy tedy bude přijato dalších tisíc pracovníků. Já společně s vámi jsem si vyslechl, když eh, zvolená paní předsedkyně řekla, že by se to mělo urychlit, abychom to zvládli už do roku 2024. Já samozřejmě dnes se k tomu vyjadřovat nemohu, ale určitě ona se tomu bude věnovat náležitým způsobem a pokud tomu tak bude, tak jistě se to vrátí ještě k tomuto výboru. A samozřejmě nemusíme si říkat, že to bude mít výrazné rozpočtové dopady. Potom tady byla otázka pana poslance Ronsala ohledně postupu pro zřizování nových agentur a že tento výbor by měl být konzultován v této věci. Ano, mohu potvrdit, že to se předpokládá v interinstitucionální dohodě, Konkrétně bod 31 interinstitucionální dohody předpokládá plné konzultace s parlamentem v této věci. Možná závěrem ještě jedna věc. Zazněla tady konkrétní kritika ze strany agentury i paní zpravodajky. Pokud jde o rozpočet Europolu, tak zde bych to velmi krátce chtěl obhájit. My jsme si plně vědomi toho, že v posledních letech Europol byl výrazně posílen. My jsme také to vzali v potaz a zakomponovali jsme tam inflační korekci. Takže ty předpoklady pro letošní rok tam byly zakomponovány a také inflační korekce pro příští rok byla vzata v potaz. Na konci roku 2020 Europol bude mít o 178 míst více, než bylo původně předpokládáno na začátku tohoto víceletého finančního rámce. To je samozřejmě velice opodstatněné, já to v žádném případě nespochybnuji. Jenom bych chtěl říci, že agentura Europol je velmi silně podporována všemi třemi institucemi, které se podílejí na rozpočtovém postupu. Já jsem velmi pečlivě naslouchal paní Holmajer. Vím, že paní Holmajer ten návrh komise nebere na lehkou váhu a určitě v nadcházejících měsících budeme mít ještě několik možností se k tomu vrátit. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych se teď znovu vrátil k agenturám, dal vám možnost zareagovat, ale Chci vás požádat, abyste skutečně konkrétně reagovali na konkrétní dotazy, protože už máme poměrně málo času. Paní Amon, děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji za položené otázky, to jenom ukazuje váš zájem o agentury. Některé z těch dotazů už byly zodpovězeny panem kolegou z komise, pokud je o EMA, takže já Úplně teď nechci zacházet do nějakých konkrétních detailů, ale možná, co bychom mohli udělat, možná bychom mohli požádat agentury o vyjádření k vašim otázkám a aby to poskytli písemně, protože potom byste to měli přímo ze zdroje a určitě to bude lepší, než co já vám mohu teď sdělit, pokud souhlasíte. Máme tady také kolegy z Frontexu, které možná můžeme požádat, aby reagovali na některé věci, co komise nezmínila. Potom také tady byla otázka týkající se korekčního koeficientu a že se vztahuje na všechny instituce, ne jenom na agentury, ale důvod, proč se to týká zejména agentur, je, že ty se nacházejí ve 23 státech a e, že Evrop, myslím, že stejný problém mají i delegace a zastoupení. My víme, že ta diskuse o tom koeficientu není příliš jednoduchá, protože všechny ty agentury spadají do jednoho rozpočtového okruhu, takže když něco dáte jedné agentuře, musíte to vzít jiné agentuře. A právě proto ta mm, diskuse by neměla být o tom, že snížíme korekční koeficient některým, protože on tam je z nějakého důvodu, ale spíše to, že je potřeba zajistit, že Agentury, které mají nižší koeficient, dostanou prostředky pro to, aby mohly efektivně fungovat. O to tady jde. Nicméně není to přímo čará jednoznačná záležitost. Jistě kopie prezentací můžeme dostat, my jsme to tady nechali, takže jsou vám k dispozici. Pokud jde o novou agenturu, agenturu práce, jak říkáte, ano, je to velmi nová věc a to samé se týká i jako v případě EASI a EMA, že vám to poskytneme písemně. To je asi nejlepší možnost v této chvíli. Děkuji. Ještě možná kolegyně z Frontexu, že mi nám stručně něco řekla. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Jak už tady zmínila komise, Legislativní proces byl dokončen a my očekáváme, že nařízení vstoupí v platnost v říjnu nebo v listopadu 2019. Agentury a zainteresované subjekty se snaží vypracovat plán, jak provést tento nový a velmi obsáhlý mandát. Když hovořím o agenturách a o Eh, subjektech, tak mám na mysli Frontex, Evropskou pohraniční stráž a příslušné orgány v členských státech, které musí společně pracovat na provádění tohoto mandátu. Takže to není jenom čistě na naší agentuře, ale je to eh, společné úsilí na celoevropské úrovni. Vy se ptáte na zdroje, tak je tady legislativní finanční eh, prohlášení které jasně vyčlenuje prostředky do roku 2027. Také se očekává střednědobý přízkum v roce 2024, takže v roce 2024 by měl proběhnout přeskum ve střednědobém měřítku. Ale já bych chtěla říct jednu věc, protože tady zaznělo několik věcí. 10 tisíc lidí, to nebude 10 tisíc zaměstnanců v souladu se zaměstnaneckým řádem. Jsou tam různé kategorie lidí. Někteří to budou zaměstnanci až 3 tisíce lidí, ale těch zbývajících 7 tisíc lidí to budou lidé, kteří budou dlouhodobě či krátkodobě vysláni z vnitrostátních, pohraničních a pobřežních orgánů. Takže to bude smíšená struktura zaměstnanců, která se předpokládá. Potom, jak tady zaznělo, korekční koeficient, který se také týká Frontexu, tak eh, Obáváme se, že to bude mít dopady na najímání těch tří tisíc lidí, protože místo zaměstnání je Varšava a eh, v konečném bych chtěla říci, že jsme připraveni vést o tom podrobnější strukturovanou diskusi v tomto výboru, pokud nás pozvete. Děkuji vám za vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, paní Bole. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych vám všem poděkovala za vaši podporu a uznání pro práci Europolu. Dovolte, abych také poděkovala komisi eh, za to schválení více, téměř 200 nových zaměstnaneckých míst, protože musíme vytvořit centrum pro boj proti terorismu na evropské úrovni musíme eh, také dobudovat naše informační technologie, abychom mohli vyřizovat eh, poptávky jednotlivých členských států online. Návrh komise bude mít za důsledek, že budeme muset změnit naše priority. A to se bude muset udělat v oblastech, eh, které mají obrovský dopad na členské státy, například Evropská platforma Mm, eh, pro sledování nelegitimního obsahu online. Tady to se týká 20 milionů eur, místo eh, toho jsme dostali 6 milionů eur. Takže jestliže se chcete angažovat za toto na evropské úrovni, mm, tak potom Eh, eh, členské státy se musí také podívat na to, zda to bude efektivní či nikoliv. Co se týče vyšetřování, tady potřebujeme 5 milionů každoročně, ale eh, nakonec bylo rozhodnuto, že dostaneme 3,5 milionů. A my nejsme schopni odhadnout, jakým způsobem eh, nebo jaký dopad bude mít začátek fungování EPA, čili eh, kanceláře Evropského veřejného žalobce a naše spolupráce s ním. Co se týče těch smluvních kontraktuálních agentů, jak už na to upozornila paní poslankyně Holmajerová, Evropská komise navrhuje snížení zaměstnanců o 235 eh, smluvních agentů na 128 eh, během tří let do roku 2022. Eh, to je velice rych, mm, mm, rychlé snižování stavu a to bude mít velmi negativní dopad na Europol. Mm, my eh, jsme plánovali tento stav eh, nebo tento počet zaměstnanců s příslušným DG, eh, protože i jiné agentury mají jsme smluvní agenty, které poskytují podpůrné práce, jako například rozvoj IT a další nezbytný podpor agenturám. A jak teď vidíme, mm, eh, ten návrh říká tři roky, ale zaměstnanci už nás opouštějí, protože IT experti jsou velice žádaní, takže raději odcházejí někam jinam. A nemůžeme prostě eh, potom držet krok s posledním rozvojem eh, IT. Děkuji, pan Kaj. Děkuji, pane předsedo. Eh, já odpovědím krátce panu Kusovi, který se ptal Boeingu. O tom bych tady mohl hovořit celé hodiny, ale to by jistě nebylo účelem. Co se týče Boeingu, eh, eh, tak první certifikační agenturou jsou Spojené státy pro něj. A aby mohli létat v Evropě, tak my jsme validi, val, my validujeme jejich certifikaci. A v souvislosti s těm dvěma neštěstím, ke kterým došlo, jsme velice usilovně spolupracovali s Boeingem a onou severoamerickou certifikační agenturou, abychom certifikovali nové změny, které budou muset mm, proběhnout v souvislosti se servisováním tohoto letadla. Naš mm, naše certifikační úsilí je koordinováno se severoamerickou, ale i jinými eh, certifikačními agenturami ve světě, čili já neočekávám žádné žádosti o kompenzace, ale budou tady žádosti o kompenzaci na adresu Boeingu, ale nikoliv na certifikační agentury, eh, protože tam by se to týkalo pouze v případě, že by nás servis selhala. Tady to není ten pád. Děkuji mnohokrát, než předám slovo paní Holmajerové, aby uzavřela tento bod. Prezentace, které tady byly představeny dnes, dostanete k dispozici e-mailem, to za prvé. A za druhé, díky povaze té diskuze, kterou jsme právě měli, vidíme, že bude velice důležité až bude nová komise, abychom se organizovali co možná nejdříve setkání se zástupce nové komise. A nyní dávám slovo paní Holmajerové. No. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji vám za váš obrovský zájem. Myslím si, že agentury potřebují náš velký zájem, neboť často Eh, jsou nějakým něčím takovým pouze jaksi při, přidruženým a my ne, prvkem a my nevždy nutně vidíme tu důležitost těch agentur, to, jak dobrou každodenní práci odvádějí a také nevidíme nutně tu problematiku, které eh, oni čelí. Takže je důležité se tomu věnovat. My, jakožto výbor, chceme být jakousi prodlouž, nebo komise nám eh, vždy vyčítala, že jsme jakousi prodlouženou rukou agentur. Mně to eh, připadá poněkud divné, protože my se oprávněně zabýváme problémem agentur a pak oprávněně to předáváme dál komisi. To je, myslím, něco velice potřebné z naší povahy, jakožto výboru pro rozpočet to vyplývá. My si vždy musíme klást otázku, kam možná připlynulo příliš mnoho peněz a na druhou stranu, která agentura s ohledem na úkoly, které plní a které jsme rozhodli my, jakožto parlament společně s radou, která taková ta agentura, která má hodně úkolů, má problém s tím, že nemá třeba to dostatečně podloženo finančními prostředky. A takovéto problémy se nám opakovaně objevují. Já vám děkuji tedy také za otázku, která se týkala Europolu. Ten boj vedeme již delší dobu. Problém zde je, neboť nyní, kdy máme skutečně velice nalehovou situaci s ohledem na to, jak bují terorismus, tak tady Europol prostě potřebuje 85 dalších smluvních zaměstnanců. Bylo to vytvořeno za plného vědomí komise a komise chce tato místa opět se škrtá, což znamená 35% škrt u této agentury. Já to říkám nerada. A když máme agenturu pro 28 členských zemí, celkově 48 druhů trestných činů mezinárodních, organizovaná kriminalita, terorismus, sexuální zneužívání dětí. Toto vše se pravidelně děje přeshraničně. A vlastně si to vyžaduje operace 40 zemí, které se mezi sebou musí koordinovat. A tady máme v řád nějakých 500 eh, operativců. Já to vidím velice Eh, opatrně. A když to srovnám s tím, kolik my máme operativců v této oblasti v Německu, tak musím říct, že tedy Europol na tom dobře není. Budeme to muset někdy přizpůsobit, ten problém vyřešit, začím se nám to nepodařilo a je nutné to dořešit. A v těch návrzích na příští VFR e, máme opětovné totální podfinancování této agentury, které, takže ty problémy budou i nadále přetrvávat. Tedy týká se to nejenom roku 2020, ale také příštího víceletého finančního rámce. Je třeba se na to podívat, kde tady máme nějaké úkoly, které chceme mít, kde jsou úkoly, které jsou naprosto nutné, protože například jsou lidské životy v ohrožení, a kde jsou takové úkoly, které se týkají skutečných hrozek našich členských států. Pokud bychom to nefinancovali, tak to bude problematické. My jsme to diskutovali v případě asi, když skutečně šlo v jeden okamžik o to, zda nám letadla budou létat ve vzduchu či ne. Tehdy to byla tato otázka. Nyní máme vlastně tu nejlepší možnou celosvětově uznanou agenturu a my jako Evropa vytváříme standardy v oblasti bezpečnosti leteckého, eh, letecké dopravy, což je důležité a děčíme za to i nám, i naší práci. A proto apeluji na to, abychom i nadále se velice odborně věnovali otázkám agentur a řešili je neboť jsme to právě i my, kdo spolu rozhoduje pracovní program agentur. V tomto smyslu vám děkuji, těším se na úzkou spolupráci i v rámci práce na roku 2020. Děkuji za veškerý input, který mi pak kolegové a kolegyně poskytnou. I also want to thank the represent- Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěl poděkovat zástupcům agentur za jejich příspěvky a těšíme se na příští setkání. Teď budeme pokračovat. Máme tady bod číslo 9, který jsme včera přehodili eh, za bod 17, takže budou to pilotní projekty a přípravné akce v rozpočtu na roky 2019 a 2020. Chtěl bych připomenout poslancům, že Výstupy prvního kola pilotních projektů a přípravných akcí eh, byly předány na začátku července. A já bych chtěl vyzvat pana Uriela, aby nám něco řekl k těmto eh, pilotním projektům a přípravným akcím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, přesně jak jste řekl, na začátku letošního roku jsme dostali seznam 197 návrhů pro pilotní projekty a přípravné akce od Evropského parlamentu. Tyto byly již posouzeny a v souladu s interinstitucionální dohodou komise poskytla parlamentu odpověď 9. července, takže to je s dostatečným předstihnem před tímto jednáním a před trialogem dnes odpoledne výsledek tohoto technického posouzení, a to musím zdůraznit, bylo to technické posouzení ze strany komise, byl takový, že jsme z těchto 197 návrhů řekli, že 137 návrhů může být implementováno dle návrhu bez změn. 38 návrhů je možné implementovat, pokud budou trochu pozměněny a pokud jde o zbytek, tak 125 návrhů zbývajících návrhů, tak tam jsme konstatovali, že nejsou proveditelné, neměly by být implementovány, protože ten právní základ už existuje, nebo ty projekty jsou podobné, či se překrývají s předchozími iniciativami. Výjimečně v letošním roce budeme mít dvě kola posouzení. To je samozřejmě v důsledku toho, že teď máme nový parlament, kdy tedy jsme obdrželi druhý balíček pro posouzení začátkem tohoto měsíce od eh, zpravodajeky. Samozřejmě ten časový rámec je velice napjatý pro nás jako komisi. Teď se nacházíme uprostřed období dovolených a letní pauzy. Ale dostali jsme žádost, abychom odpověď poskytli do 5. září a my se ze všech sil vynasnažíme toto splnit a dodat technické posouzení této druhé várky projektů v náležitém čase. Možná pokud to stoprocentně nezvládneme, tak to budeme posílat v několika várkách, kdy něco vám pošleme před tím 5. zářím a něco možná krátce po. Každopádně vás chci ujistit, že se ze všech sil vynasnažíme eh, splnit ten časový rozvrh. Takže já vám děkuji a těším se na další diskusy. Děkuji. děkuji. Já teď dávám slovo paní Holmajerové Milý pane předsedo, děkuji mnohokrát. Nejprve chci poděkovat komisi za to, že teď už proběhla první kolo hodnocení, jak na to pohlížím já, tak ten výsledek už prvního kola týkající se to za řazení 4A, 38C, 98 a těch 27 pro, abych to vysvětlila nových kolegům C a D, znamená že ze strany komise se nepovažuje realizace za správná, protože buď už je to pokryto z rozpočtu, nebo eh, díky legislativě, anebo právě proto, že to vůbec není obsaženo v legislativním rámci. Rozuměj, eh, nikde není žádný odkaz na AEIV. A proto bych velice srdečně požádala kolegyně a kolegy všech frakcí, aby se na to velice pečlivě podívali, eh, aby viděli, zda s posouzením komise souhlasí. Komise to dělá tedy velice pečlivě, velice přesně, takže její posouzení je velmi dobré a většinou eh, tvoří pro nás takový výchozí základ pro rozhodnutí. Problém bude, Eh, že vlastně eh, to první už narokuje veškeré finanční prostředky, které máme k dispozici. A proto bych ráda požádala komisi, aby prosím pěkně před 5. zářím, protože 5. září bychom měli hlasovat. A máme tady také lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. To znamená, když to přijde až 5. září, tak kolegyně a kolegové vůbec nebudou moci reagovat. A proto mám toto přání na komisi, aby kolegyně a kolegové alespoň měli šanci na to reagovat. To znamená, že by to potřebovali minimálně začátkem toho týdne předtím. Nejde tedy do 2. září, aby vůbec nějakou nepatrnou šanci měli moci na na tento návrh reagovat, přihlásit se u mě jako u zpravodajky, abychom také mezi stínovými zpravodaj mezi sebou mohli tedy diskutovat o tom, jaké projekty přijmeme a v jaké řádové velikosti abych to prostě nemusela já rozhodovat sama. Já bych to velice ráda učinila společně ve spolupráci s dalšími frakcemi a zpravodaji, abychom předložili návrh, který bude mít hlavu a patu a který bude mít šanci na nalezení široké podpory. A mám tu prazbu, já vím, že prázdniny letní, že to je obtížné, ale proto bych ráda zopakovala přesto ještě tu mou prozbu jako zpravodajka. Eh, Čili naším základem by bylo nejprve to A a B, ale prosím všechny ostatní frakce, aby se na to ještě podívali, aby mi dali zpětnou vazbu, pakliže budou mít ještě nějaká jiná přání, abychom se sešli hned začátkem září a prošli společně toto téma. V roce 2019 jsme měli 75 nových a prodloužených PPAs, to znamená 50 PP a 52 PPA, a tento rok máme obdobné, obdobné číslo, obdobný počet a to znamená začátkem září, milí kolego, nás očekává velice napínavá činnost, abychom dali dohromady rozumný seznam, který budeme schopni společně schválit jako základ pro vyjednávání rozpočtu s radou. Thank you very much. Is there anybody wanting to... Děkuji mnohokrát. Přeje si někdo vzít k tomu slovo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Richard Low. Já jsem kandidoval za stranu Brexit ve Spojeném království. Jsem nový člen rozpočtového výboru a chtěl bych eh, říct takový obecný komentář, mohu-li. Znepokojuje mě směr, kterým se Evropa ubírá a znepokojuje mě, že my tady hovoříme o centrálně plánované distribuci velkého množství prostředků, spíš než abychom zhlíželi k SSSR, které eh, také distribuovalo prostředky z centra a následně celé eh, skončilo v kolapsu. Já musím říci, že spíše ale tady mluvíme o těch velkých závazcích 200 miliard euro a já jako businessman jsem velmi znepokojen tím, že my jako orgán nejsme schopen mít kontrolu nad tím, kam jdou prostředky daňových poplatníků. Já dnes dopoledne jsem tady poslouchal, že tady jsou distribuovány velké množství prostředků a vidím, že to nemůžeme nijak kontrolovat. Vede to ke korupci, vede to ke zneužívání a tento výbor parlamentu to není schopen podchytit. Děkuji. Pan Zonka. Já mám trochu odremné zdaně. Děkuji. Já smýšlím poněkud jinak. Jsem toho názoru, že pilotní projekty jsou něco dobrého pro Evropskou unii. Neboť tady máme co dočinění s iniciativami, které právě přicházejí ze spodu. A proto jsem velmi potěšen, že máme tolik pilotních projektů. Země mě velice zajímá ta druhá fáze, neboť tam je skutečně řada vysoce zajímavých projektů. A proto bych rád poprosil vás všechny o to, abychom možná se řídili spíše podle kvality při posuzování. Neměli bychom na to hledět pouze prismatem peněz, spíš toho, co chceme vyřešit pomocí toho pilotního projektu. To by byla, myslím, ta nejlepší cesta. Já jsem rozhodně proto, abychom nalezli odpovědající finanční prostředky. Děkuji. Nějaké další poznámky nebo otázky? Pokud ne, předám slovo paní zpravodajce Holmer, aby to zakončila. Děkuji velice, to já sdílím plně ten poslední komentář, velmi to podporuji, nebo PPPA to je skutečně iniciativa ze spoda, to není iniciativa se zhora. Tedy přicházejí konkrétně z regionů či od konkrétních poslanců, kteří jsou demokraticky zvoleni. Není to tedy nějaká uh, ústřední pokyn se zhora od někoho. Ne. Měli jsme mnoho projektů, které potom později byly skutečně velice důležité, protože vyvinuli celou řadu dobrých iniciativ v mnoha oblastech. A poté, co já jsem měla, co mám tu čest být předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu, musím říci, my tento rozpočet kontrolujeme. Ne v tomto výboru pro rozpočet, ale ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. A tam kontrolujeme velice přísně, to bych tedy ráda kolegovi připomněla. Podívejte se tedy na naši práci, na naši práci ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a myslím si, že kolegyně a kolegové tam odvádí velmi dobrou práci. A nyní těch PPP a jde o to, že se společně musíme rozhodnout rozhodnout o tom, které pak nakonec v září vybereme a to musíme udělat v dobré atmosféře, konstruktivní spolupráce. Samozřejmě vždy se řídíme hlavně podle kvality projektů, ta musí být v pořádku. Pokud kvalita v pořádku není, pak nebudeme, možný, nebudeme schopni převést tyto projekty ve skutečné rozpočtové položky či do budoucích pokynů pro budoucí VFR. Takže já vám děkuji mnohokrát a těším se na vaše návrhy a podněty. Intervention there? Yeah, very short one, actually. Děkuji. Ještě někdo další si přeje vystoupit? Ano, velmi stručně. Já bych chtěla říct, že podporuji žádost paní zpravodajky, abychom měli posouzení Evropskou komisí co nejrychleji, co nejdříve, tak abychom eventuálně mohli probrat výsledky těchto pilotních projektů a také podívat se na relevantnost těchto pilotních projektů, protože nejenom jsou to projekty, které pocházejí ze spoda, které pocházejí od místních samozpráv nebo třeba združení, asociací výzkumníků a podobně, ale jsou velmi důležité, protože jsou to pilotní projekty. Opravdu potrhněme to slovo pilotní, jsou to tedy experimentální projekty, které jsou navrhovány. Pokud jde o mě, tak já jsem mm, kosignovala pět projektů. Jeden se týká velkých dát, jak vylepšit veřejnou zprávu analýzou velkých dát. Jsou tam také věci týkající se změn klimatu. Takže já skutečně podporuji to, že Transparentní financování může podpořit výzkum a projekty, které jsou důležité pro naše občany a pro budoucnost Evropské unie. Samozřejmě transparentnost, povinnost odpovídat se, to je velmi důležité, je to naprostá priorita. Ovšem, někdy máme i další problémy, mm, administrativa, byrokracie, byrokratická kontrola, takže je velmi důležité, pokud by to šlo, abychom na začátku září dostali plné posouzení Evropské komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Winzy. Děkuji mnohokrát. No, nic není um, pravdivějšího než změna a mní, domnívám se, že právě iniciativy z regionu a projekty v regionech mohou um, být důležitou iniciativou. Tady jsme slyšeli nějaká slova o zneužití prostředků a korupci a také jsme slyšeli, že výbor pro rozpočtovou kontrolu byl k tomuto účelu zřízen jako za účelem kontroly, ale mohli bychom jako noví poslanci eh, se přesněji podívat na zřízení OLAFu a na to, jakou funkci má vlastně tato agentura. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Olbricht. Děkuji vám, pane předsedo. Já nechci jít do, k obsahu, ale chci něco říct k mechanismu. Tento způsob metodologie, jak zabraňovat plítváním peněz, mm, to, proto slouží právě ty pilotní projekty. Velice často pilotní projekty se připravují s lidmi z Evropské komise a potom komise dá negativní hodnocení k tomu. Čili tady jsme tak trochu ztraceni, protože my nevíme, co se děje. Vy znáte ten mechanismus, ale opakovaně ehm, my vás žádáme, abyste se podívali na to, co bylo připraveno za pomoci komise a co no, protože potom se zabrání chybám. A rád bych vám dal příklady, budete-li chtít. A děkuji, rád bych vám jenom připomněl všem, že oddělení pro politiku bude detailně analyzovat tyto záležitosti tak, abychom měli k dispozici takový rámec pro posouzení toho, kam peníze jdou. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili dnešní zasedání. Eh, takže mi dovolte, abych vám popřál krásné prázdniny plné slunce, ale myslím si, že taky budete potřebovat asi hodně stínu. A navrhuji, tak abychom eh, bezprostředně po skončení této schůze zahájili naše zasedání koordinátorů, abychom tak postupovali efektivně.